Tím koncím otázky k ústnímu zodpovězení. Další zasedání bude zítra eh, ve čtvrtek 17. prosince 2009 z 9 do 103 do 5. Program je natištěn eh, i je k dispozici také na internetu a tím končím tuto